svých eh, kanceláří, ale berte to prosím na vědomí. Přecházíme k pracovnímu plánu. Eh, v souladu s článkem 37 eh, přijali jsme 5. prosince konečný pořad jednání. Jsou k tomu nějaká vyjádření? Ano, prosím. Prezident. Pane předsedo, v souladu s článku 195 má každý poslanec právo podávat návrhy, eh, které mají být proskoumány příslušným výborem. 22. října eh, tento eh, parlament odkázal předal už zprávu výboru pro ženské záležitosti a výsledkem je nová zpráva, ale poslancům bylo odepřeno podávat vůči ní návrhy. My jsme proti tomu protestovali, na ty protesty nedo, nebyla žádná reakce, přestože eh, právní služby řekly, že eh, pozměňovací návrhy mají být příslušné. Eh, my se pokoušíme o získání stanoviska výboru pro záležitosti a AFKO, ani to nebylo připuštěno naše pracovní návrhy, byli jsme tedy ke strolu. Eh, zpráva Estrela jde eh, proti našemu řádu a i proti vyjádření právního právních služeb a já chci výslovně protestovat vůči takovému postupu. Jedná se o velice citlivou látku a jednak máme stovky občanů, které i demonstrují přímo před naší sněmovnou, které se, kteří se snaží ozvat a vyjádřit svůj hlas, eh, protože máme tady občanskou iniciativu, kterou podepsalo více než milion občanů a tady se snažíme propašovat nějaké opačné záležitosti zádnými vrátky, tedy chci, eh, aby se toto zde eh, ozvalo hm, tento protest. Ano, mám i dopis, říká pan předseda, ze strany deseti kolegů, na ten už odpověď byla sestavována nevím, eh, koho tedy kritizujete, mě nikoliv, nemůžete kritizovat, protože já už jsem na tento dopis reagoval. Eh, Seznámil jsem s námitkami i konferenci předsedů, s těmi, které jste právě přednesl a konference předsedů jednohlasně rozhodla, že tento bod zůstane na zítřejším pořadu jednání plenárního zasedání. Jsou ještě nějaké žádosti o slovo k pořadu jednání? Nikoliv. Tímto jsme tedy schválili nynější pořad jednání a dostáváme se k prvnímu bodu pořadu jednání, což je společná rybářská politika. Jako první doporučení pro druhé čtení v oblasti tohoto tématu to je paní Ulrike Rodust a jako eh,